všechno nejlepší do vaší budoucí předsednické úlohy a doufám, že vám to vždycky půjde tak dobře, jako dneska večer. Eh, eh, Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko. Přál bych si, aby spolupráce mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí probíhala právě tak dobře jako dnešní práce. Rád bych poděkoval všem za jejich dnešní příspěvky. Máme jedno usnesení k tomuto tématu. A nyní bych rád prohlásil tento bod pořadu jednání za ukončený. Zítra budeme hlasovat. Všem přeji dobrou noc. A další zasedání začíná zítra 17. června